Guten Morgen, ich eröffne die Sitzung des Dobré ráno, zahajuji schůzi eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu eh, k bodu číslo jedna. Eh, nemám k dispozici žádné žádosti na změnu. Pokud jde o bod číslo 2, tam bych chtěla poukázat na jazyky, byly uvedeny, do kterých bude tlumočeno. Je to uvedeno v Cont News. A jak víte, tato schůze jako vždycky je přenášena také na internetu. Prosím o klid. Kromě toho bych chtěla říci, že a musíme odříci cestu do Regiomas konce měsíce, protože jsme nenašli druhého člena, který by tam jel. Máme, měli jsme jednoho německého člena a jednoho eh, evropského člena a to nestačí eh, proto, aby abychom mohli jet, takže eh, bohužel nemáme třetího člena. Musíme proto eh, krátkodobě zrušit tuto cestu. Chtěla bych poukázat na to, že samozřejmě to znamená určité eh, náklady a proto toho velice také lituji. Pokud je o bod číslo 3, Máme zde zápisy z 3. září a 10. září. Pokud eh, do konce schůze nikdo k tomu nebude nic mít, budou tyto zápisy považovány za schválené. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, a to je bod číslo 4. Budeme hlasovat o návrhu usnesení pro eh, regionální výbor. Eh, předávám slovo zpravodaji Voganovi. Budu stručný, pokud jde o výbor regi, je to tam velice eh, důležitá záležitost. Ehm, Kolegové tam mají rozličné názory, pokud jde o směřování regionální politiky. Tohle bude ale jedna z nejdůležitějších politik po roce 2020 a pokud nás mají brát eh, vážně, musíme vydat stanovisko. Takže bez ohledu na to, ehm, jaké názory na to máte, je důležité, abychom nakonec hlasovali o stanovisku, abychom eh, jako výbor pro rozpočtovou kontrolu se k tomu vyjádřili eh, pro výbor regi. Takže prosím vás v každém případě, kolegové, ať už máte jakékoliv názory, hlasujte. Ano, mnohokrát děkuji a tak se dostáváme eh, k eh, hlasování o pozměňovacích návrzích. Máme tady změny týkající se eh, úvodních ustanovení od Luka Ming Fenegena. Můžeme hlasovat en blok, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A takže se dostáváme ke konečnému hlasování. Máme zde elektronické hlasování. A prosím, pokud někdo nemá hlasovací kartu, tak to řekněte, jinak zahajuji hlasování. Končím hlasování. 10 ku 6 přijato. Děkuji. Tím jsme se dostali na konec hlasování a nyní se dostáváme eh, k hlavnímu obsahovému bodu a to je výroční zpráva Evropského účestního dvora za rok 2017. A já zde velice srdečně vítám pana předsedu Léného, vítám také pana Lazarose, odpovědného člena za Eh, výroční zprávu a vítám také další členy účetního dvora, který, kteří přišli. Eh, samozřejmě tímto se dostává ke konci důležitá etapa práce v účetním dvoře. Mnohokrát děkuji paní předsedkyně Gressle, paní zpravodajko, paní Ajolo Sender, a vážení členové Eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Pane komisaři, jste tu? Ne, komisař tu ještě e, není, ale už ho vítám. Dámy a pánové, jako bývalý poslanec vím, že eh, v tuto dobu je Evropský parlament velmi pracovně vytížen. Vrcholí objem legislativních výstupů. Zároveň se ale blíží i evropské volby. A tak se zde eh, debatuje o budoucnosti Evropy, eh, jak jsme viděli včera při návštěvě ministerského předsedy Estonska. Eh, proto mě jako předsedu účetního dvora pro mě jako předsedu účetního dvora je to o důvod více eh, poděkovat výboru, že mě eh, pozval, abych zde představil zprávu za rozpočtový rok 2017. Pan Lazaru eh, je odpovědným členem za výroční zprávu. Samozřejmě se toho účastnilo ještě dalších deset našich členů, kteří jsou odpovědní za různé kapitoly Eh, tak abychom mohli posoudit stav finančního řízení EU v roce 2017. Pan Lazaru zde dnes je a samozřejmě eh, vám odpoví na případné otázky, detailní otázky a jsou zde také odpovědní kolegové za jednotlivé kapitoly. Touto zprávou eh, se zahajuje proces absolutoria poslední proces v tomto legislativním období. Já bych vám chtěl velice poděkovat za vaši spolupráci. Tento proces eh, v podstatě eh, nakonec vrcholí takzvaným řízením o sporných otázkách, ale my nejsme žádní protivníci. Eh, já myslím, že my se vždycky snažíme být otevření, a nasloucháme komisi, nasloucháme parlamentu, ehm, snažíme se respektovat eh, odpovědi a vysvětlení komise. Dámy a pánové, v roce 2017 eh, se dostáváme k závěru, že um, účetní závěrka EU eh, podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci EU. Jako v minulém roce ehm, nevydáváme Eh, záporný výrok eh, týkající se eh, účtu za rok 2017. Máme zde pouze výrok s výhradou. Jinými slovy, značná část výdajů za rok 2017 ne, nevykazuje žádné zásadní chyby tím mám na mysli především eh, nárokové výdaje, tedy programy, u nichž příjemci dostávají platby, pokud splní určité podmínky. Eh, sem spadá například program Erasmus, přímá podpora zemědělců, rozpočtová podpora třetích zemí a platy zaměstnanců EU. Tyto nárokové platby eh, v roce 2017 představovaly více než polovinu plateb z rozpočtu EU. Eh, nesrovnalosti u výdajů EU se výrazně snížily. Odhadovaná míra chyb v platbách během roku 2017 eh, byla ve výši 2,4 V roce 2016 to bylo ještě 3,1 a v roce 2015 to bylo 3,8 To ukazuje, že finanční řízení EU rozhodně eh, míří správným směrem. Samozřejmě je to především díky úsilí komise, i členských států, ale také díky snahám Evropského parlamentu um, a Evropského účetního dvora. Domnívám se, že jako auditoři eh, nemusíme vždy přinášet pouze špatné zprávy, ale můžeme také poukazat na osvědčené postupy, pokud na ně narazíme. Eh, dovolte mi tedy uvést jako pozitivní příklad eh, náš závěr, že přímé platby z Evropského zemědělského záručního fondu nejsou zatíženy významnou materiální chybou. Jsou to platby Ehm, které představují značnou část okruhu VFR. Musím ale také poukázat na to, že některé problémy přetrvávají. Abych to ilustroval, eh, zmíním tři příklady. Eh, jeden je z oblasti zemědělství, druhý z oblasti soudržnosti a třetí je z oblasti výzkumu. Eh, narazili jsme na jeden příklad, kdy zemědělec obdržel environmentální podporu na takzvané meziplodiny. E, ve skutečnosti ale takové plodiny vůbec nezasel a e, ani e, nevedl odpovídající evidenci nakonec to vedlo k tomu, že Národní platební agentura zahájila řízení na zpětné získání podpory. V jiném případě jsme zjistili, že e, příjemce vykázal nadměrné nepřímé náklady na projekt v oblasti soudržnosti. Tyto náklady byly ve, skuleč, e, ve skutečnosti obecné náklady, e, vzniklé v ústředí institutu a s konkrétním subjektem um, nějak nesouvisely. Všechny náklady přímo nesouvisející s příslušným eh, projektem jsme považovali za nespůsobilé. Ve třetím případě eh, malý a střední podnik eh, se účastnil výzkumného projektu, nicméně použil nesprávnou metodu na výpočet odpracovaných hodin. Zároveň se ukázalo, že pracovníci pracovali v sesterské společnosti, která nebyla stranou grantové dohody. Ve všech těchto případech jsme proto související náklady považovali za nespůsobilé. A v, ve výroční zprávě uvidíte ještě celou řadu dalších takových příkladů. Na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že často byly k dispozici Eh, nebo jsou k dispozici dostatečné informace, které by umožnily vyhnout se chybám nebo je případně napravit. Eh, tyto informace eh, využívají odpovídající úřady, ale pokud by je využívají více, potom by chybovost byla ještě nižší. Ty chyby, které jsme odhalili my, mohli odhalit i jiní. Ehm, systémy se v každém případě eh, zlepšily a tak nyní máme příležitost eh, nově se zamyslet nad tím, jak tato zlepšení mohou eh, přispět k našemu šetření. Zabývali jsme se nebo v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti jsme uplatnili nový přístup. Změna spočívala v tom, že jsme opakovaně prováděli kontroly, které předtím vykonali ti, kdo odpovídají za výdaje. Tento nový přístup ehm, zohledňuje ehm, změny v právních předpisech přijatých parlamentem a radou v roce 2013. Ehm, nyní kontrolujeme nahlášené výdaje, u nichž členské státy a komise eh, uplatnily finanční opravy zjištěných nesprávností. Eh, díky našim zjištěním je nyní jasnější, kde v Evropské komisi a v členských státech přetrvávají nedostatky a to nám umožňuje eh, poskytovat taky vám tady v parlamentu kvalitnější informace. V nadcházejících letech eh, tento přístup rozšíříme také do ostatních výdajových eh, oblastí, eh, jakmile proto budou splněny nutné podmínky svou pozornost a zdroje budeme moci zaměřit na to, abychom posoudili, zda EU přináší svým občanům výsledky. Nestačí pouze vědět, že prostředky byly vydány správně musíme eh, také zjišťovat, zda byly eh, vydány moudře, smysluplně. Eh, dovolte mi uvést ještě jiný příklad, tentokrát z oblasti vnějších akcí. U jednoho projektu, který jsme navštívili, stála doprava volebních uren a lístků v hodnotě 150 tisíc euro Eh, celkově 280 eh, tisíc euro. I když se to eh, týkalo třetí země a byla to velice naléhavá záležitost, je velice těžké zdůvodnit občanům, proč Evropská unie vydává své peníze takovýmto způsobem. Dámy a pánové, v jedné z našich nedávných zpráv, eh, zvláštních zpráv, jsme uvedli, že několik členských států má problémy s využíváním zdrojů z evropských strukturálních a investičních fondů. Eh, v tomto ohledu vítáme, že komise navrhuje pro příští finanční období řadu opatření, která by mohla přispět eh, k lepšímu čerpání fondu soudržnosti řešení eh, máte jako poslanci a poslankyně eh, částečně ve svých rukou eh, prostřednictvím změny víceletého finančního rámce. Rozpočet je současně pod značným tlakem v důsledku hodnoty pladeb, ke kterým se EU zavázala. V existují vysoké závazky a nízké platby. A tak Eh, se zvýšil objem zbývajících rozpočtových závazků EU na 267,3 miliardy eur a očekává se, že do konce roku 2020 tyto eh, neuhrazené rozpočtové závazky budou ještě růst. Pro příští víceletý finanční rámec eh, by podle našeho názoru mělo být prioritou snížení objemu neprovedených plateb. My se nechceme nějak zapojovat do debaty eh, mezi eh, čistými pláci a eh, čistými příjemci. Nicméně chceme poukázat na to, že Vzhledem k tomu, že v současné době diskutujete o nových finančních programech, chceme poukázat na to, že je třeba, aby se tyto programy dále neodkládaly. Dámy a pánové, souhrný rozpočet Evropské unie eh, představuje pouze 1% hrubého národního důchodu celé Evropské unie je důležité, aby prostředky z evropského rozpočtu byly vydávány účinným způsobem. Zároveň musíme eh, mít realistický pohled na to, čeho lze z prostředky, které nám jsou svěřeny, dosáhnout. Eh, vytvoříme-li očekávání, která nelze splnit, ztratíme důvěru našich občanů. A podle našeho názoru je to jasné. Evropská unie by neměla činit sliby, které není schopna splnit. Každodenně musíme prokazovat, že pravomoci Evropské unie se účinněji vykonávají na úrovni EU než na národní úrovni. A ještě jedna myšlenka na závěr. O nás auditorech se říká, že se stále obracíme do minulosti. Eh, myslím, že letos ale máme právo podívat se také do budoucnosti. V nadcházejících týdnech eh, budeme schvalovat různá stanoviska eh, týkající se financí Unie na období 2021 až 2027. Parlament a rada mají před sebou důležitá rozhodnutí. Zcela jednoznačně vítáme skutečnost, že komise bude přijímat rozhodnutí v rámci návrhu uplatňovat větší flexibilitu která v současném VFR chybí. To je v každém případě krok správným směrem. Dámy a pánové, eh, kráčíme eh, směrem k nejisté budoucnosti. Ehm, nicméně je důležité zajistit, aby naše rozhodnutí byla založena na pevném finanční základě. Musíme občanům ukázat, že jsme schopni plnit sliby a to efektivním způsobem, který skutečně přináší výsledky. Eh, děkuji vám za pozornost a těším se na naši výměnu názorů. Kolega Lazaru a já jsme vám k dispozici. Děkuji, pane předsedo, za e, tuto velice zajímavou, důležitou zprávu. Já chci jenom um, e, mm, pozornit, přišel pan komisař Ettinger, um, ehm, já jsem to neviděla. Chcete si vzít slovo? Já děkuji, já nemám nic, co bych dodal k tomu, co řekl pan předseda. Později rád odpovím na otázky. Pane komisaři Oettinger, prosím. Paní eh, eh, předsedkyně, dámy a pánové, pane Lene, dámy a pánové, komise děkuje za eh, výroční zprávu účetního dvora a bere na vědomí ta eh, konstatovaná zjištění. Ehm, účetní dvůr se ehm, sehrává důležitou roli v evropském rozpočtu. Není to jediný nástroj, ale je to relevantní nástroj. Ehm, my sdílíme hm, ten cíl, aby rozpočet přispíval k vytváření skutečné evropské přidané hodnoty ty eh, prostředky jsou přehledné, to 1% HDP a je třeba je smysluplně využívat. Vzhledem k očekávání mm, ze strany veřejnosti, um, Rady i parlamentu, je pro nás důležité další, důležitá další redukce chybovosti a optimalizace využívání rozpočtových prostředků. Proto eh, účetní dvůr uznává, že další zlepšování mm, dodržování předpisů eh, by mohlo být dosaženo. Rozpočet na rok 2017 je dalším krokem k optimalizaci našich eh, ho využívání evropských finančních prostředků. Jde o odpovídající doporučení účetního dvora z předcházejících let i požadavky tohoto parlamentu, které bereme vážně a jmenovitě také vámi předložené úvahy, které souvisí s udělováním absolutoria za minulý rok k optimalizaci využívání prostředků je důležitá dobrá spolupráce mezi komisí a členskými státy v jejich administrativě. My jsme um, pro optimalizaci vztahů mezi um, příslušnými místy v komisi a úředníky na ministerstvech členských zemí a regionů v Evropě. I tady vidíme zlepšení, ale to není jediný cíl. My eh, známe pochybnosti, které existují, co se týče kvality a správnosti eh, využívání prostředků v některých členských zemích. To je opakovaně téma v tomto parlamentu a my usilujeme o to, aby ty nepravosti Eh, byly eliminovány, aby docházelo ke zlepšování. Mm, pan předseda Léne konstatuje, eh, že vývoj jde správným směrem, který se prezentuje tím, že neomezená eh, vyjádření účetního dvora se je pravidelně udělováno dále klesá chybovost ve většině velkých programů. Tam um, došlo k procentuálnímu poklesu chybovosti. Celkové hodnocení účetního dvora, eh, kde došlo po druhé k značnému zlepšení, ehm, celá řada konstatování účetního dvora pro nás není nic nového, nicméně mm, probíhají i dále. Další vývoj by měl eh, být um, součástí další práce komise. Příklady. Horizon 2020. Učetní dvůr konstatoval, že předpisy, eh, co se týče personálních nákladů, jsou komplexní a je obtížné je aplikovat. Proto mm, naše doporučení e, znovu prověříme. Další příklad. Kohezní politika. Tam jsou dokonce nedostatky v některých kontrolních instancích členských zemích. I e, tady se zaměříme na ověření kvality a konformity práci kontrolních e, úřadů v členských zemích. Nyní eh, k tématu ještě eh, těch takzvaných rest a likvidé rál, o kterých eh, mluvil pan Lene. To je 270 miliard euro, což je problém. Že ti takzvaní euroskeptici si mohou eh, myslet, že velká, že v podstatě dva mm, eh, roční rozpočty tady zůstávají, ale není tomu tak. Evropa pracuje s dlouhodobými projekty, které se celá léta realizují. Connecting Europe Facility, některé kohozní projekty. A my je um, ověřujeme, kontrolujeme, děláme audit, pak je závazek, který se konkrétně plánuje, vypisuje, pak se to staví, vyvůčtovává, zúčtovává. To je pět let, tedy pět let není dlouhá doba. Takže právě v členských zemích, které znáte nejlépe, paní předsedkyně, jako Německo, tam právě ta realizace projektů je tak dlouhá, protože jsme přeregulováni, protože právní stát – a jeho řízení tam probíhají. Takže ty takzvané commitments nakonec vedou k těm platbám, ale v mezidobí je to bohužel 270 milionů euro, což je normální. Naše snaha je to snížovat, ale není to snadné, to říkám předem. Nakonec um, stávajícího rozpočtového rámci se eh, to není eh, zaplaceno a um, vyúčtováno. Ty, e, pak bude tedy přechodná částka a nebude to e, ta částka, o které mluví ti kritici. Není tedy o nějaké spoždění, ale prostě normální pomalou realizaci projektů v právních státech, kde so je velký počet různých instancí, což vyžaduje Eh, delší čas eh, než v některých státech, které sice známe, ale které nejsou přímo vzorem. V příštím rozpočtovém rámci uděláme všechno pro to, abychom právě tuto dimenzi zmenšili. Tím, že doufejme, budeme mít eh, rozpočtový rámec, ne těsně měsíc před vstupem v platnost, ne tedy jako tentokrát v prosinci 2013, tedy ne v prosinci 2020, ale doufejme v dubnu 19, abychom ty přípravy eh, mohli plně využít, abychom navrhli N plus 2 místo N plus 3. A já bych byl vděčný za podporu tohoto parlamentu. Pak ty, ta čísla vypadají úplně jinak. Jestli n plus 3 nebo n plus x, ne, n plus 2, to je konkrétní odpověď na téma ehm, mm, správnosti. Mm, chybovost, um, zůstala pod kontrolou, by byla ehm, regulována, to je stále na pořadu jednání komise. Musíme mm, se dále zlepšovat. chceme zdůraznit, že když se mluví o chybách, tak nejde vždy o podvody nebo plítvání nebo korupci. To jsou ty závažné příklady, ale jde o normální prostě případy, nikoli podvody. A jde o to, že mnohé eh, chybné částky sice nejsou eliminovány ke konci roku, ale v příštím zpracování se vyřeší. Ta celková chybovost je nižší než ta, která nastane k, účetní, k datu účetní uzávěrky, když tam nezohledňujeme eh, další následné snižování. Chceme zajistit, aby po skončení programu a provedení všech kontrol, tak aby ta zbývající chybavost byla pod dvěma procenty. V roce 2017 ta zbývající chybovost byla pod 1%, 0,6% možná by byl, bylo správnější. My chceme ty předpisy dále zjednodušovat, ale na, ne tak, že bychom tím oslabovali kontrolu. Pro, mm, jde o to najít tu rovnováhu. Co nejméně byrokracie, přesto dostatečná hustota kontrol abychom, aby zjednodušení administrativy vedlo ke zneužívání a dírách v kontrole. Mm, další zaměření je na přidanou hodnotu a výsledky. Prokazatelné výsledky. Ehm, já vám mohu, dámy a pánové, ehm, předložit zprávu o naším Milanci. Tam máme prezentovány ukazy, kde evropský rozpočet přináší dobré výsledky pro občany. Nejdůležitější úspěchy jasně ukazují, že na evropské úrovni s každým eurem, s každým projektem dosahujeme přidanou hodnotu, která by ve 28 zemích s jednotlivými Ehm, národními tedy položkami by nebyla dosažitelná. Eh, a tady budeme se ještě více věnovat přidané hodnotě ehm, s tím, že neschválíme žádné euro, žádný projekt, kde nemůžeme prokázat přidanou hodnotu pro um, občany. Já chci poukázat na naši konferenci 12.10 kde budeme mluvit o tom, jak maximalizovat přidanou hodnotu. A tady by ehm, podpora Rady a parlamentu právě v této, na tom, pro toto důležité krémium ehm, by pro nás bylo velmi důležité. Ty návrhy pro další MFR jsou důležité, v, aby byl zohledněn již uděl, proces udělování absolutoria. Já jsem vděčný za to, že ten účetní dvůr nemůže mm, kriticky mm, do to posoudit. Ale e, různé dokumenty, zvláštní zprávy, výroční zprávu, to budou důležitá doporučení pro účetní dvůra do budoucna, která pak zohledníme v našem návrhu rozpočtu rok 2019. A tady je naším společným cílem flexibilita. Budoucí výzvy, které jsou viditelné, včetně flexibilnějšího učetnictví. Pak je tady otázka čistých příjemců a čistých eh, plátců. Toto už není, ehm, neodpovídá dnešní době. Koheze a zemědělství jsou 80, dělají 80 našich výdajů. Projekty, přímé platby na venkově. Tady i lze sledovat, co se vrací zpátky, ale uprchlická pomoc, rozvojová pomoc, výzkum, migrace, ochrana hranic, stále mají rostoucí význam. A tady se žádné peníze nevrací. Zůstává to v Mali, v Egyptě, v Nigérii, na hranici mm, Bulharsko-Turecko. Ale splňuje to očekávání občanů, aniž by to museli platit členské státy. Kdyby bylo možné účinněji investovat a občanům a Eh, zemím mm, takto sloužit co nejlepším způsobem. Ještě jednou děkuji za zprávu a děkuji za dobrou spolupráci na pracovní úrovni s experty účetního dvora a eh, toto mm, a proto budeme v příštích eh, týdnech hlouběji studovat, jak můžeme komisi využít tuto zprávu účetního dvora. Je tam jeden eh, eh, a toto beru tedy na vědomí s mm, velkou vděčností. Děkuji, pane komisaři. A nyní nejdříve bude kolečko pro zpravodaje, eh, stínový zpravodaje a potom členové výboru. Tak prosím, paní Ayala Sendel, paní, paní Ayala Sender, paní zpravodajka, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, poděkovat panu předsedovi Lené a panu Lazaru za prezentaci této nové výroční zprávy Evropského účetního dvora a toto konsoliduje tendenci, kterou jsme začali díky e, dlouhému a vytrvalému úsilí všech institucí. Samozřejmě ze strany účetního dvora, ze strany tohoto výboru a Evropského parlamentu a také ze strany samozřejmě Evropské komise, která byla velmi um, trpělivá a aktivní, někdy také byla bojovná, co se týče kritik a doporučení. A samozřejmě musíme mít na zřeteli též členské státy, eh, které odvedly svou práci. A tato práce je někdy komplikovaná, tak jak o tom hovořil pan komisář Ettinger, vzhledem k tomu, eh, že ty naše nároky a doporučení jsou eh, složité. Děkuji tedy za tuto konsolidaci pokroku. Máme za to, že eh, bychom eh, měli být schopni toto dále eh, předat těm, kteří neustále lžou o tom, jakým způsobem se čerpá rozpočet. Jak řekl pan Lene velmi správně, jedná se pouze o jedno procento, ale díky tomuto rozpočtu můžeme eh, podpořit určité politiky, které mohou být důležité pro budoucnost, anebo tak, abychom třeba mohli řešit eh, krizi, která už trvá deset let. A bohužel kvůli této krizi máme nerovnosti v mnoha oblastech. Ale přes toto všechno eh, si myslím, že je důležité, abychom byli schopni vysvětlit, že úsilí bylo vynaloženo a že rozpočet a čerpání tohoto rozpočtu eh, dosahuje eh, dobré pozitivní rychlosti. To tedy považujeme za velmi důležité. Zároveň je pravda, a zde bych eh, chtěla převzít tento optimismus této konsolidované tendence, ale musíme být obezřetní, protože jsme si vědomi toho, že jedna část těch důvodů, proč se tato tendence konsoliduje, má Eh, za sebou ten rozměr, že v tomto roce 2017 eh, objem plateb se snížil, ale na druhé straně jsme byli schopni říci, že, že jsme byli schopni dobře dokončit eh, předchozí účetní rok. A co chceme po Evropském účetním dvoru? vzhledem k tomu, že ta spolupráce je tak vynikající a to já opravdu vítám, protože jsme se navzájem mnohému naučili a zlepšili jsme rozpočet. Ano, je pravda, že během posledních let došlo k určitým reformám, volal potom také tento výbor a Evropský účetní dvůr provedl opravdu velkou eh, změnu myšlení a svých postupů, tak aby se eh, práce eh, lépe přizpůsobila požadavkům občanům Rady a parlamentu, ale je pravda, že když jsme porovnali údaje, tak jsme skonstatovali, že existují určité problémy, protože v některých oblastech, které jsou historicky důležité, třeba otázka svědělství nebo soudržnosti, tak musíme pracovat společně, abychom došli k závěrům, které se budou zakládat na údajích, které mohou obě strany akceptovat. A to obecně, tak aby nikdo zvenku nemohl eh, argumentovat, tedy ti eh, eurofobové, a eh, říkat, že Eh, říkat tedy opak a způsobit nám problémy. Takže to je tedy to, co souvisí s absolutoriem. A potom si myslíme, že je stále více ještě eh, zřejmé, že eh, možnost přímých plateb či úhrad, takže tam je už velký rozdíl, co se týče chybovosti a e, ze strany tohoto výboru jsme vynaložili obrovské úsilí s cílem zjednodušení a vidíme, že už jste se už jste nastoupili na tuto cestu. Samozřejmě práce ještě není hotová, ale musíme ještě v tomto výboru pracovat na otázce úhrad. Také v té oblasti, kde vyvstal nový otazník, a to je e, tam, kde je přímá zpráva Eh, tak zde vyvstala potřeba zlepšit tuto přímou zprávu. Především, jak už to říkáme, po dobu mnoha let v oblasti výzkumu, na tom budeme muset také pracovat ale budeme se muset eh, zaměřit na to, ve kterých oblastech eh, společné zprávy jsou věci, které by se daly zlepšit. Protože je pravda, že co se týče zprávy rozpočtu a přesto a to, že jsme si vědomi toho, že to bylo kvůli eh, potřebě rychle reagovat na krizi během těchto posledních deseti let, Eh, tak eh, co se týče všech eh, neuhrazených závazků, tak to se opravdu zvýšilo a dosáhlo to rekordních výšin. A zpráva těchto částek je důležitá, musíme se na to zaměřit a e, netýká se to pouze víceletého finančního rámce. Očekáváme toto stanovisko s velkým očekáváním a musíme se postarat o to, aby tato společná zpráva nevedla k tomu, že jakoby se to to e, neprovede, protože to je velmi obtížné vysvětlit občanům, třeba v oblasti soudržnosti, což je důležitá oblasti. Máme tam obrovské e, částky, v té potřebné lhůtě a samozřejmě to vede k tomu, že eh, zpráva rozpočtu potom není dostatečně transparentní. Abych nehovořila příliš dlouho. Další věc, která je pro nás důležitá, je, abychom už se spolupracovali s Evropským účetním dvorem v těch oblastech, eh, kde jsme možná nenašli eh, společné stanovisko. A komise o tom hovořila ale příliš rychle podle mého názoru a to je zpráva určité části rozpočtu, která je ještě menší než to 1% a to je ta část, která se týká migrace, ale souvisí to e, také e, s otázkou generálního ředitele, týká, týká se to e, samozřejmě interní a externí stránky a rozvoje, jde to v ruku v ruce. A zde to eh, nám chybilo, hovořila jsem o tom s generální ředitelkou a je to věc, kde eh, se nad tím musí komise také zamyslet, ale my také, když provádíme audit, tak se musíme zaměřit na to, jak rozpočet, i když je malý, ale máme-li tam jiná opatření, která jsou evropské povahy, eh, jedná se o legislativní opatření a tato opatření nepomohla, přesto, že to má takový dopad, tak to nepomohlo tomu, aby občané vnímali, že eh, Evropská unie poskytuje přidanou hodnotu eh, díky eh, realizovanému rozpočtu a že občané nevnímají, že by to mělo pozitivní řešení. To je tedy velké dilema, velký problém, protože jakým způsobem vysvětlíme občanům, Eh, jakým eh, způsobem eh, pracujeme s těmito problémy v roce 2017. Vede to k debatám vede to k problémům, které jsme nebyli schopni identifikovat, ale samozřejmě populisté toho velmi zneužijí a budou útočit na evropský projekt, budou útočit na evropskou demokracii a budou útočit na budoucnost eh, našich občanů. A myslím si, že je potřeba se na toto zaměřit a zjistit, jakým způsobem bychom mohli vysvětlit, že tento rozpočet a tato legislativní a politická opatření a eh, tyto eh, schopnosti Mm, kapacity jsou eh, pákou, která by poskytla řešení eh, těm problémům, eh, které jsou dnes nejdůležitější v rámci voleb. Hovoříme tady o jiných věcech, ale to je věc, o které občané hovoří a také populisté. Je to tedy problém. Proto bych si přála, aby během tohoto absolut, absolutoria jsme se mohli také zaměřit na to, jak eh, ze strany Evropského účetního dvora bychom mohli více viditelnit eh, ta jednotlivá opatření. Hovořili jsme o tom v otázce zemědělské politiky, legislativní eh, opatření otázka obchodní, e, zprávy politické, že všechno toto jsou e, páky pro to, abychom zlepšili situaci občanů a abychom zmaximalizovali dopad toho jednoho procenta rozpočtu, protože je to pouze jedno, jedno procento, ale ten dopad je mnohem větší. Děkuji, pan Lene. Mnohokrát děkuji, paní Ajalo, já bych chtěl jenom něco doplnit. Za prvé, myslím si, že e, je velký pokrok to, co komise navrhuje, že e, v rámci RALS přejdeme z N plus 3 na N plus 2. Postup N plus 3 byl v podstatě zaveden jenom proto, že po finanční krizi v celé řadě členských států byly velké e, problémy s tím, aby státy dali k dispozici doplňkové prostředky, ale krize už přešla, bylo by dobré přejít eh, do normálního postupu. Eh, my jako účetní dvůr nemáme nic proti eh, RAL. Ty do rozpočtu patří, ale problém je ta vysoká úroveň, v podstatě dvojnásobek rozpočtu a to vede k nejistotě. To není ideální. Něco takového by nemělo existovat. Uh, a e, tak je potřeba tento trend zvrátit. Doufám, že zákonodárce chce změnit tento trend. E, doufám, že to e, komise se bude snažit prosadit. Vím, že členské státy některé by možná chtěly N plus Y, ale to není možné. Myslím, že ten trend, který začal, je dobrý, ale je potřeba ho také konkrétně prosazovat. Dále bych chtěl poukázat na to, že zde existuje určité napětí mezi zjednodušováním na straně jedné, například přímé platby prostředků a na druhé straně mezi efektivitou a výkonem. Samozřejmě je potřeba zde nalézt vždycky určitou rovnováhu. Zjednodušování je určitě dobře, ale e, není to vždy možné. Ehm, Někdy je potřeba mít složitější pravidla, pokud eh, chceme eh, eh, moci provádět odpovídající kontroly. Zkrátka je potřeba zde nalézt odpovídající rovnováhu. Pokud jde o absolutorium, můžete si být jistí, že my budeme plně podporovat tento proces. A pokud jde o víceletý finanční rámec, v nadcházejících týdnech vydáme celou řadu stanovisek. Některá už jsme zveřejnili, další ještě zveřejníme k e, různým kapitolám. Doufám, že to pro vás bude užitečné. E, dále e, provedeme přesnou analýzu tématu RAL, tedy těch neuhrazených závazků. Já se domnívám, že bychom se také mohli zamyslet nad tím, proč vlastně existují v takové míře tyto RAL a že bychom se mohli zamyslet nad tím, jak tuto věc zlepšit. Um, už v minulosti jsme vydali zprávu o Jaspers, Ehm, poukazovali jsme na to, že, je, že by bylo dobré eh, to využít na čerpání prostředků. Eh, ta zpráva byla relativně kritická a možná bychom se ještě mohl pokusit nalézt jiné nástroje, jak bychom mohli dosáhnout tohoto cíle. Dále téma migrace, to je samozřejmě ehm, velice aktuální téma. Víte, že eh, Toto téma je naprosto eh, zásadní také v radě eh, spolu eh, s tématem ochrany hranic. Dále vypracovává se zpráva k tématu migrace a tato zpráva bude brzy k dispozici, tedy zpráva o migraci z pozice Evropského účetního dvora. Takže eh, to byly jenom mé připomínky k tomu, co říkala zpravodajka. Děkuji. Nyní se dostáváme ke stínovým zpravodajům. Já jsem stínová zpravodajka za EPP, takže eh, budu první na řadě. A Pane předsedo, chtěla bych poděkovat za tuto zprávu, je to velice užitečná zpráva, ale některé věty se objevují v každé e, výroční zprávě a v každé výroční zprávě se objevuje, že komise nepoužívá informace, které má k dispozici, nebo že je používá nedostatečně. To vypíšete. má účetní dvůr e, nějakou hypotézu, proč komise tyto informace nevyužívá, nebo možná je to také otázka na pana komisaře, proč ty informace, které jsou k dispozici, komise nevyužívá. Také zde jde o otázku, e, jak e, se nakládá nebo spolupracuje s úřady členských států. To je první otázka. A druhá otázka, ta se týká toho, co eh, je vždy ve zprávě o každoroční činnosti. A v této zprávě o činnosti eh, tam se hovoří o spolehlivosti statistik. Eh, bylo by asi dobré, aby to komise uznala jako problém, protože my už to dlouhodobě jako problém vidíme. Možná byste k tomu mohl něco říci ke spolehlivosti statistik a k k té vaší kritice eh, zpráv o činnosti. A třetí bod, finanční nástroje. Eh, to je pro mě to nejzajímavější z celé zprávy. Takže náklady na finanční nástroje se ze čtyřnásobily, ale eh, pokud je o využívání těchto nástrojů ze strany ehm, cílových příjemců, tam je to velice špatné. Tam je to pod 10%. Eh, zdá se, že z tohoto důvodu je situace eh, velice špatná. Máme k dispozici jenom stalé zprávy, staré informace, takže co jsou vaše závěry, pokud jde o finanční nástroje? Eh, finanční nástroje nám představovaly jako něco velice atraktivního, v podstatě něco, co celé procesy urychlí, ale zdá se, že opak je pravdou. Takže co se děje s těmi finančními nástroji? A e, dále e, staré nástroje z minulého e, období, to je pro nás takový, tako, taková noční můra. Tam šlo o miliardy eur a teď už eh, o tom, jako by jsme nechtěli nic vědět. Takže možná by bylo dobré eh, zjistit, co je možné v této věci udělat. Eh, dále 4,2 chybovost v oblasti výzkumu. Co byste řekl k tomu? Eh, já si myslím, že eh, chybovost je určitě něco, čím se musíme nadále zabývat. Je dobré, že chybovost klesá. Eh, já si myslím, že to je vynikající výsledek. Ale Eh, když vidím, eh, jak silnou roli hraje předběžné financování a korektury. Myslím si, že eh, zde máme stále ještě určitý problém, který budeme muset řešit. Takže to je všechno z mé strany a nyní Martina Dlabajová za ALDE. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, pane komisaři, nejdříve bych chtěla poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za velice dobrou výroční zprávu za rok 2017. Jak si asi umíte představit, pro mě bylo velice zajímavé podívat se na ty informace o e, výkonu, soustředit se na výkon, e, to je, myslím přístup, který byl pro ALDE celou řadu let prioritou a ta kapitola o e, výkonu, o přínosu si myslíme, že je, velký, že je velice pozitivní. Komise nicméně eh, nevyužívá včas eh, informace týkající se eh, výkonu a zároveň komise nevyužívá na plánování tyto informace a na zavádění korektivních opatření. Komise by v každém případě měla dít příkladem a měla by lépe využívat eh, informace týkající se výkonu a měla by vytvořit jakou, jakousi vnitřní kulturu, která se více soustředí na výkon. Pro mě je naprosto zásadní, aby komise eh, poskytovala informace o tom, jak při rozhodování komise byla využita eh, tato data o výkonu. Dále výdaje Eh, týkající se eh, proplácení nákladů. Eh, tam je vysoká chybovost týkající se nespůsobilých nákladů. Celkový součet je zde 93%, takže pokud kontrolní údaje nejsou schopné rozlišit mezi způsobilými a nespůsobilými náklady či projekty, chápu, že je to potom těžké pro příjemce, takže moje otázka jde tímto směrem. Pokud jde o strukturu e, chyb, chtěla bych se zeptat komise i e, dvora, co by bylo možné udělat, pokud jde o zjednodušování, tak abychom zlepšili porozumění toho, co je způsobilá aktivita, způsobilý projekt, způsobilý náklad. Protože myslím, že když najdeme odpověď na tuto otázku, potom se nám možná podaří eh, vyhnout se 90% chyb u těch eh, plateb vycházejících eh, z proplácení nákladu. Parlament bude hlasovat o ochraně vlastních zdrojů EU. Tato věc se zmiňuje eh, ve zprávách Evropského účetního dvora i OLAFu. Co bychom měli udělat, abychom zajistili, že eh, cla budou správně vybírána na všech vstupních místech EU, tak abychom chránili vlastní zdroje Evropské unie. Děkuji. Kolega Flanagan, zde není ta kolega Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já mohu být poměrně stručný. Jede to celkově správným směrem, tam se všichni shodneme. My jsme um, konst- zaznamenali nebo vzali na vědomí některé komentáře kolegu. Co se týče kohezních fondů, to je v poznámce pod čarou, ale bylo to alespoň tedy někde že odhadovaná úroveň chybovosti u koheze nezahrnuje ehm, finanční nástroje eh, ve výši 2,5 miliardy, což je vnímáno mimo eh, způsobilé období podle příslušného mm, nařízení rady. Eh, kolik to je? dnes, protože my jsme měli dlouhé e, diskuse o tom, zda by to tam mělo být. Není to tedy e, regulérní, legitimní a dělalo by to chybovost další 2% nad ty, e, co už e, nad tu výši, kterou, které mluvil účetní dvůr. Dále ehm, oblast bezpečnost a občanství nebyla prověřována v této zprávě. Já bych vyzvala, aby se to změnilo v příštím roce, protože tento sektor má obrovskou důležitost. Už jsme mluvili o migraci, azylové agentuře, respektování budoucnosti, že tam bude stále více a více peněz na tento sektor. Já doufám, že dostane větší prioritu této zprávě. Poslední konstatování mě velmi znepokojí ty částky tzv. Junckerova fondu, ty platby, které tam chybí. Hmm, to, jak jsme tedy o tom teď mluvili, v zemích, kde je to nejvíce potřeba především. Tady obrovský eh, k eh, ne, množství ne, eh, plateb, které tedy čekají na vyplacení, backlog. Možná bychom mohli Ehm, se podívat na celou strukturu těch fondů. Máte nějaké eh, nápady, jak to zlepšit? Kolega Štás? Děkuji. Ehm, já chci poděkovat panu Lenem a všem jeho kolegům. Děkuji vám za vaši odvedenou práci, vám i vašim zaměstnancům. Někdy zapomínáme, že za každým členem účetního dvora je personál, který mm, podporuje, takže mm, je dobré, že jste přišel takto brzy. E, jsem velice rád, že mm, jste ohledně toho, co jste navrhl o agenturách, je to měsíc dříve než loni, k té zprávě samotné. Mm, k tomu, co navrhoval tenis, věci jdou správným směrem a mm, snižování chybovosti rok za rokem, to je dobré. Každý rok e, mm, vidíme velké množství dostupných informací, členské státy vědí, komise to ví, ale e, nepoužívá se to na další snižování chybovosti. Když se podíváme na ta čísla, růst a zaměstnanost, 4, eh, přes 4 a to mohlo eh, klesnout na 2,4 a Evropský rozvojový fond, to je mimo rozpočet. Nicméně je to také rozpočet, který, má, který činí 4 miliardy a teď účetní dvůr řekl, že chybovost je 4,5. Pokud eh, bychom využili ty informace, jak jsme to mohli snížit na 2,8, takže Eh, k tomu, co řekla paní eh, Gresle, mm, slyšíme to každý rok za minulých mandátů také. Mm, musíme hledat cesty, jak eh, členské státy a národní orgány, jak, které možné je donutit, aby využívali dostupné informace, protože jsou tady, navrhují různé metody, ale nemáme tady souhlas členských zemí jak na to a paní Ayal Sender. Ehm, v té zprávě se tam snažíme přijít s nějakou metodou, kterou můžeme navrhnout. Další věc, to bylo právě řečeno, další navíš, narů, nárůst rál. To je strana 16 a 17 toho dokumentu, který jsme dostali včera. Pokud když si to tedy přečtu, ehm, tak tady je tedy vyšší ehm, částka na konci, což může vést tedy k eh, rostoucímu riziku, že ty dostupné eh, prostředky na závazky nebudou plně využity a budeme mít 270 miliard. A pak vidíme tu tabulku, kde je celý seznam těch zemí, eh, které kde je více než 10%, ale to jsou všechno tedy nové státy. Takže eh, to se zdá, že to je administrativní problém, ale nebo je to spíše politický. Protože v danou chvíli, když mluvíme o MFF, Eh, tak mm, víme, že tady jaký smysl máš ty peníze, které tady protékají, to musíme řešit, je to politické téma. Především pro některé státy, které nejsou vždy úplně tak, jak se spokojené v Evropě, ty naše nové země, Eh, pak je tady další věc. Pane Léne, mě by zajímalo, eh, tedy ten případ toho člena učitního dvora, který eh, se týká šetření OLAFu. My jsme nečetli tu zprávu, ale zase to je věc, která lidi zajímá. Byly tam dvě věci byl obviněn z závažných činů a já se nedokážu představit, že během 12 let byl jediný, kdo byl jaksi vinen s těmito praktikami. Um, to byla tedy kultura v účetním dvoře minulosti a předpokládám, že jste podnikli Eh, nutné kroky, ale byla tam kultura, která umožni, tyto věci umožnila. Eh, nechci tedy, aby ten jeden, jeden člověk, který je eh, toho cílem, se stal obětním beránkem. Ehm, generální tajemník je také zodpovědný. Tam nebyly dostatečné interní audity jak je možné, že se něco takového dělo 12 let na to se chci zeptat a také se chci zeptat Olafu, zda tam nejsou jiné případy. A chci, aby účetní dvůr eh, zahájil šetření všech členů, eh, aby zjistili, zda to byla výjimka, anebo zda to byla běžná praxe. To je asi jediný způsob, jak je možné to řešit. Takže další eh, členové, kteří nás Eh, kteří se přihlásili o slovo, tak tady nejsou. Já bych um, doporučovala, aby kolega Rasovo uh, se pak vyjádřil k těm zvláštním konkrétním bodům a pak um, k těm dalším věcem. Prosím. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl zareagovat na dotaz od paní Gresle a e, potom na to, co také zopakoval pan Stajs, a to je ten důvod, e, proč e, komise přestože měla všechny dostupné informace, tak nenapravila chyby. Nejedná se pouze o komisi, ale jsou to také orgány členských států. Nemáme na to nějakou obecnou odpověď, proč se to děje, ale může to být z několika důvodů. Eh, nedostatečné nebo chybné informace, nejasné pokyny, nedostatečně jasné pokyny ze strany komise, nedostatečné eh, školení eh, auditorských orgánů v členských státech a nedostatečná kontrola komise orgánů členských států. A uvedl bych jeden příklad, se kterým jsme se setkali letos. Zjistili jsme, že během jednoho operačního programu, eh, kde se využíval finanční nástroj eh, s cílem eh, pomoci malým a středním podnikům, tak tam jsme zjistili, že 80 částky šlo do podniků, které nejsou malé. A auditorské orgány prověřili, že ty peníze byly vyplaceny finančnímu nástroji, ale tam se to zastavilo, už nešli dále. A komise, když dostala eh, to, eh, ten finanční absolutorium, balíček, tak eh, neprověřili tuto informaci a vzali to jako hotovou věc. Kdyby bývali na to vynaložili dostatečné úsilí, eh, tak eh, ta chybovost by byla mnohem nižší, než je nyní. A když eh, bych zodpověděl na dotaz paní Dlabajové, co můžeme udělat cílem, abychom snížili chybovost v případě způsobilých nákladů a projektů. Ano, tak zase bych odpověděl stejně. Potřebujeme více školení a více kontroly ze strany komise. A také paní Dlabajová se zeptala na to, co bychom mohli udělat e, pro to, aby se cla vybrala odpovídajícím způsobem. Komise musí zajistit, že bude k dispozici dostatečná kapacita, aby se cla mohla dobře vybrat. A pane de Jong, eh, to je otázka, kterou jsme zdůraznili během poslední výroční zprávy, tedy ty dvě miliardy eur, eh, které nebyly zahrnuty do míry chybovosti. Kvůli tomu, že se přesunulo Eh, datum, kdyby, kdyby se ty fondy mohly čerpat. To byl, eh, to byl jeden z případů, kdy se eh, to čerpací období prodloužilo, ale tato situace se letos neopakuje. A pan de Jong také hovořil o tom, že se Eh, poskytlo specifické poradenství pro bezpečnost a pro občany. Naše zdroje jsou omezené a musíme využít co nejlépe omezené zdroje, kterými disponujeme. Náklady na bezpečnost a na občanství 2 miliardy, tak my jsme si nemysleli, že by to bylo dobré využití zdrojů s cílem poskytnout eh, specifické posouzení. Zatím eh, prozatímně testujeme to, že eh, ty informace, o které jsme požádány k rozpočtu jako k celkovému. Jak řekl pan předseda, máme několik výkonnostních auditů k této problematice a jak řekl pan předseda, Eh, předmět eh, kapitoly 3 eh, byl rozšířen, abychom se více soustředili na tyto otázky. A také pan de Jong se zeptal na to, zdali Junckerův plán plní cíle, které si dal. Velmi brzo, koncem roku, zveřejníme Eh, zvláštní zprávu výkonnostní audit ohledně toho, jakým způsobem eh, postupuje Junckerův eh, plán a zdali dosahuje cílů, které si stanovil. Děkuji. Děkuji. Milý kolego Lazaru, ještě tady zůstalo několik věcí. Za prvé eh, finanční eh, nástroje. Eh, v brzké době bude předložena zpráva EFSI Eh, já si myslím, že eh, tam se můžete dozvědět eh, informace ohledně toho, jak to vypadá s finančními nástroji, jaké je rozdělení a jak efektivní to je. A v této zprávě naleznete konkrétní odpovědi ohledně výroční zprávy. Co se týče oblasti výzkumu, nemohu poskytnout žádné konkrétní údaje, protože nejsem odborník, ale potom až eh, to eh, bude mm, k dispozici, tak to eh, probereme se zpravodajem a já si myslím, že tam bude dáno mnohem více informací ohledně této výroční zprávy. Co se týče výkonu, já jsem k této otázce chtěl říci, že situace se zlepšila, ale chceme ještě, aby se to zlepšilo. Ehm, budeme eh, mít brzo eh, diskuzi eh, s našimi kolegy, kteří se zabývají touto otázkou výkonnosti, jak by se to dalo zlepšit. Existuje mnoho podnětů, je to téma, které je zatím v krátkodobém hledisku, ale myslím si, že co se týče zprávy stínových zpravodajů, tak z toho určitě budeme moci mnohé vytěžit. Zatím je příliš eh, brzo, abychom o tom konkrétně eh, hovořili. Eh, v rámci účetního dvora se tím budeme velmi zabývat, jak by se dala zlepšit výkonnost, tak abychom mohli získat mnohem užitečnější informace k otázce migrace chtěl bych doplnit. Ano, je správné, že co se týče výroční zprávy, tak abychom se zaměřili na to, jakým eh, způsobem eh, zacházíme eh, s informacemi. A zde bych chtěl poukázat na to, co řekla paní Ayala Sender. Třetí komora to má jako těžiště. A budeme provádět více výkonnostních zpráv a tam uvidíte, že během eh, příštích let bude mnohem více informací, protože, jak řekl kolega de Jong, eh, tato oblast eh, je velmi důležitá z politického hlediska, nejenom ty částky. Ale určitě stojí za to, abychom se na toto zaměřili a budeme tedy sledovat eh, ty finanční částky. Zaměříme se na to, kde se vynaložilo nejvíce částek, tak abychom se mohli postarat o, o efektivnost. A potom k tomu poslednímu eh, dotazu. Eh, tato otázka eh, je komplikovaná, protože eh, na to nemáme dostatek prostoru. Já zatím mohu hovořit pouze obecně. Samozřejmě ty otázky, o kterých vy jste hovořil, tak to se bere velmi seriózně. Provádí se šetření, vyplynou z toho důsledky. A řeknu vám to tež, to, co jsem řekl i na minulé schůzi. Já přijdu sem do výboru a budu vás o tom informovat, ale zatím k tomu není prostor, protože se jedná o veřejnou schůzi a tyto eh, podrobnosti nemohu poskytovat na veřejné schůzi. Eh, děkuji. Nyní bych eh, navrhla koordinátorům, abychom k zprávě OLAFu přistupovali jakože jsou to důvěrné informace. Paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, k několika bodům stručné odpovědi z naší strany. Pokud jde o Evropský rozvojový fond, tam je tam stoupla chybovost ze 3,3% na 4,5%. To bereme vážně, ale chceme poukázat na to, že právě v této oblasti se projekty realizují s partnery, kteří jsou rizikoví. Jsou to velice složité projekty a v podstatě během Projektu nabíráme zkušenosti. Proto je důležité, aby po konečném auditu a navrácení prostředků se eh, ta chybovost za minulý rok dostala eh, do rámce mezi jedním a dvěma procenty. Za druhé, když se ptáte, jestli používáme všechny informace, odpovídám ano, využíváme všechny informace. Naši úředníci, ehm, to mám dlouholetou zkušenost, eh, si čtou informace a přebírají informace. Já předpokládám, že tady u vás je tomu stejně. Nicméně, když obdržíme informace, Eh, za rok 2017. Eh, potom samozřejmě ty informace se eh, zohlední v našich krocích teprve koncem tohoto roku nebo příští rok. Administrativa pracuje spolehlivě, ale většinou pomalu. Tak to s administrativou je. Uh, takže není možné, že už při udělování absolutoria už eh, v podstatě jsme schopni všechny informace eh, nějakým způsobem eh, využít. Finanční nástroje na mezinárodní úrovni. Nejenom evropská úroveň, ale také na mezinárodní úroveň, národní úroveň a mezinárodní úroveň. Um, Existuje celá řada inovativních finančních nástrojů. V průběhu finančního rámce máme možnost využívat pouze omezeně finančních nástrojů. Snažíme se podporovat e, využívání finančních nástrojů na národní úrovni. Dále téma eh, podávání informací, podávání zpráv, to v novém finančním rámci bude posíleno. Eh, prosím vás, abyste nás podpořili v této snaze, aby tyto rozšířené eh, povinnosti podávání informací, podávání zpráv ze strany členských států, abyste nás v tom podpořili. Pokud jde o celní podvody, včera se o tom hovořilo na plenárním zasedání. Aby se zvýšily e, celní příjmy, e, to je celoevropský e, zájem, který ovšem je prováděn národními úřady. Takže jsme odkázáni na to, aby národní úřady, národní celní úřady pracovaly kompetentně a spolehlivě. To většinou tak je, ale mohu vám také říci, že v posledních letech celní úřady v celé řadě členských států prošly e, redukcí. Zároveň celní úřady nejsou e, často odpovědné jenom za cla, ale také za další věci a v rámci pohybu zboží. Je to tedy něco, co je na národní úrovni a my se musíme podívat na to, jak můžeme posílit fungování celních úřadů v členských státech. Já jsem v této oblasti sám kritický. V našem návrhu víceletého finančního rámce chceme snížit a ta cla, která zůstávají v členských státech z 20 na 10 Náklady se nechají eh, v podstatě eh, pokrýt těmi 10 procenty. A těch 20 to, bylo, to byl takový vedlejší příjem pro členské státy. A především eh, pro státy, které mají velké přístavy, jako je Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven nebo Janov či Antwerpy. Když máme 20%, potom členské státy mají určitě eh, takovou pobídku provádět dobře kontroly. 10% je samozřejmě smysluplnější, ale možná to, pokud je o motivaci, eh, nebude až tak eh, efektivní. Očekáváme Eh, zprávu Evropského účetního dvora eh, k Junkrově plánu. My eh, se chceme soustředit především na to, aby zde bylo dosaženo odpovídajících cílů a jsme připraveni zohlednit veškerá doporučení Evropského účetního dvora v této věci. A pokud jde o programy z fondy soudržnosti, existují ehm, rozdíly mezi jednotlivými regiony. A v každém případě jde ale především o kvalitu projektu. A některé členské státy se ehm, těchto fondů vůbec neúčastní, zatímco jiné členské státy se do nich zapojují velice intenzivně. V každém případě očekáváme zprávu Evropského účetního dvora týkající se Junkrova plánu v každém případě eh, kritiku Evropského účetního dvora a Rady Evropského účetního dvora chceme zohlednit eh, při našich dalších krocích. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Možná bude k dispozici také zvláštní eh, zpráva účetního dvora na to, proč komise nevyužívá dostatečně informací od Evropského účetního dvora. My neustále poukazujeme na některé body opakovaně a možná by bylo zajímavé podívat se na to, proč tyto informace, proč, eh, proč tyto informace komise dostatečně nezohledňuje, proč se některé chyby opakují znovu a znovu. A tento výbor by si takovou zprávu do velice uh, přečetl. Kolega Savarma. Thank you, chair. Mr. Děkuji, pane předsedo. Eh, skutečně to je dobře odvedená práce. Pane komisaři, ano, mm, jste klíčovým hráčem a je dobré, že tady jste. Doufám, že mohu říct několik kritických věcí po této poměrně eh, obsáhlé diskusi. Eh, především nemyslím, že by vám někdo mm, už poděkoval za Ehm, to rychlé započetí té prázdninové sezény, eh, když toto tedy není žádná prázdninová sezona, ale nicméně je to taková ehm, doba oslav. Chci se také zmínit o významu eh, těch eh, částek RAL ale k tomu se ještě vrátím. A mm, to máme zase to samé, to říkáme každý rok, e, samozřejmě je na komisi, evidentně něco se musí udělat, nemůžeme e, pokračovat takto dál s těmito mm, dírami v platbách, které prostě pokračují dál. Několik kritických bodů, když se podíváme na ty hmm, eh, kapitoly, tak heading 1. Tam eh, byla jasné poselství komisi, ty nespůsobilé náklady, eh, které beneficienti deklarují. A tady musí být nějaký problém v tom procesu, v těch kontrolách procesu. Pokud relativně s těmi částkami, na které se díváme, jsou to relativně vysoké um, částky těch nenárokovatelných nákladů. Samozřejmě mm, ty největší částky jsou zemědělství a kohoze. K zemědělství. Když se podíváme na e, celkovou chybovost 2,4 a všichni víme, co to je, Potřebujeme vědět víc o těch podrobnostech, protože v tom druhém pilíři mm, to eh, rozvoje venkova to zůstává vysoké. Takže jaký je skutečný eh, obrázek? To je poměrně nejasné, myslím, členům tohoto výboru. A na to se musíme skutečně podívat podrobně na ta čísla. Mm, pak mám e, ještě jednu otázku. Já musím říct, že úplně nechápu, jak e, jak si dos, jsme dospěli k závěru, nebo já bych to ještě prověřil, vy říkáte, že chybovost 3,0 je proto, Eh, že jsou tam výjimečně nízké, eh, tedy akceptované náklady, že to bylo jenom 8 eh, miliard. Já nechápu, jak to ovlivňuje chybovost jako takovou. A vy také očekáváte, že nakonec toho finančního období ta částka může značně stoupnout, ale jak to tedy ovlivňuje tu chybovost jako takovou? A potom kritická věc k EDF, pokud to tedy chápu, dobře, no, pravte mě, pokud se mílím, ale komise má značnou flexibilitu při rozhodování o tom, zda podmínky eh, Mm, nárokovatelnost je zneužívání fondů EU na národní úrovni nutně nepovede k identifikaci chyb auditu. Takže když nám ta čísla rostou eh, až na 4,5, tak i přesto, že to tady je oznámeno, tak my všichni víme, že mm, jsou to třetí strany, v rizikových oblastech, jak o tom mluvil komisař Ettinger, ale mě by skutečně zajímalo, jak ta skutečná, jak by vypadala ta skutečná chybovost s těmi EDF, pokud bychom se podívali na ty skutečné chyby. A tady se opakují rok za rokem. Potřebujeme větší transparentnost u těch prostředků, protože mm, jinak e, nebudeme schopni E, jako výbor pro rozpočtovou kontrolu, kde se plítvá, kde ne. Kolega Liberacky, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pan, děkuji, pane Léne a komisaři Tyner. Po prohlášení eh, zpravodajů a stínových zpravodajů se nebudu zabývat negativními aspekty situace. Spíše bych um, um, hodnotil čtyři roky naší spolupráce s komisařem Ettingerem. Um, za um, tyto, za tu dobu jsme dosáhli značného pokroku. Ta mm, chybovost je nižší v absolutních číslech, eh, protože eh, co se týče procent, tak jsou to ty nejnižší absolutní čísla. Za druhé jsme se shodli do značné míry, že naším společným cílem je dosáhnout um, určitou přidanou hodnotu a Eh, to zdůraznil eh, předseda Lena. My jsme očekávali účelnější eh, nakládání prostředků, větší efektivitu při implementaci, ehm, což vede k ovlivňuje imič Evropské unie. Pokud zneužíváme fondy, tak je lepší je nealokovat vůbec je lepší eh, prezentovat úsporu než neregulérní nebo chybné výdaje. Mm, my jsme si vědomi toho, že v roce 2018, to tež se týká minul, eh, druhé poloviny minulého roku, kde je akumulace plateb. Um, předseda demonstroval Eh, diskrepanci mezi skutečnými platbami a alokovanými prostředky. To ale nijak nemění situaci v tom, že eh, nárůst evropských fondů, co se týče Polska, eh, podpora 11,5-2 mm, růstu HDP ročně díky podpoře EU což je dobrý signál, že tyto prostředky eh, podporují růst. Také je důležité ehm, eh, říci, že EU se zaměřuje na transparentnost. My potřebujeme větší eh, regulace, abychom měli transparentnost. Pokud budeme mít ale přílišnou regulaci, která bude navzájem v rozporu, tak bude menší transparentnost. Potřebujeme tolik regulace, kolik bude nutné a musíme mm, vědět, k čemu jsou ty prostředky určeny, kdo je beneficient, na jaké úrovni a to bychom měli demonstrovat. Další pozitivní aspekt, který vidím za to čtyřleté období, to je eh, postoj předsedy Léneho, že potřebujeme větší flexibilitu. Vidíme, že alokace um, srovnání s přípravnými pracemi mohou vést k realokaci fondů. Um, takže by stálo za to, aby komise uh, Mm, ukazuje, že realokace může být nutná. My jsme v poslední době odváděli dobrou práci, demonstrovali jsme, že nejsme arrogantní, že jsme si vědomi toho, že máme ještě hodně práce. Já chci poděkovat paní předsedkyni a panu předsedovi účetního dvora za velice efektní, spolu, efektivní spolupráci s naším výborem. Omlouvám se, že musím odejít protože mám jiné povinnosti. Děkuji vám. Frau Kollegin Schmidt, bitte. Paní kolegyně Schmidt. Eh, chtěla bych poděkovat eh, předřečníkům eh, za to, že hovořili a použili milá slova, takže já můžu hned začít eh, s kritikou. Eh, pane předsedo, eh, vy jste řekl, že to, co, čeho jsme si všimli my, tak toho by si bývali ostatní všimnou také. Já se ptám, a proč si to ti ostatní nevšimli? A s tím souvisí jedna otázka rakouský člen účetního dvora Jerič uspořádal tiskovou konferenci a e, vyšel e, na veřejnost e, s informacemi a já se ptám, je to běžný postup, protože my jsme tu zprávy dostali včera. A je tedy obvykle, že členové účetního dvora jdou na veřejnost takto s informacemi. A potom k panu komisaři Ettingerovi myslím, že je opravdu odvážný, když eh, říká, že komise eh, souhlasí eh, s touto zprávou a že míra chybovosti neodpovídá obvyklé míře podvodů a co se týče otázky konformity, že se musíme podívat na práci v členských státech, eh, tak eh, to eh, se mi moc nelíbí. Třeba když se tady hovoří v případě EDF ve zprávě účetního dvora, hovoří se Eh, že eh, komise eh, proplatila při provádění chybně 2 miliony. A co to je 2 miliony eur, když máme 3,5 miliardy eur v rozvoje oblasti? A že komise Eh, dostala tedy zprávu o tom, že tento postup nebyl správný, ale možná co to znamená, že komise tedy k tomu není kompetentní. Chtěla bych tedy požádat o vysvětlení. A pokud není eh, možnost těmto problémům zabránit, tak eh, to jsou problémy, na kterými se myslím, se musíme zamyslet a protože jsem zpravodajkou pro rozvojovou pomoc a a Eh, pardon, tedy zpravodajka pro rozvojovou pomoc eh, mi řekla, eh, že tato podpora z rozpočtu je dobrá. My tomu říkáme, že to něco jako Marshallův plán a že se tedy říká, že ta kontrola je komplikovaná. Proto bych chtěla, aby vážený komisář o tomto pohovořil. Co se týče zprávy, a e, doporučení e, z roku 2014 ze strany účetního dvora e, pro komisi a že z 28% se uskutečnilo 6%. Tak to znamená, že ta kontrola se bude provádět každý rok, jestli ta doporučení se uskutečnila podle toho, co řekl pan eh, komisař, eh, tak eh, by se to mělo vždy uskutečnit, protože jestliže ta doporučení jsou tak závažná, ta doporučení ze strany účetního dvora, tak si myslím, že je zcela nezbytné, aby komise se tímto zabývala, k čemu došlo účetní dvor. A potom bych se ještě chtěla zeptat na jednu věc. Souvisí to s prostředky na závazky já eh, tenkrát, eh, když jsem narazila na můj návrh, eh, když jsem se obrátila na zástupce komise, a mně tenkrát bylo řečeno, že všechny ty peníze jsou e, použity na velmi důležité projekty, ale když ty prostředky na závazky stále více e, se e, navyšují, tak si myslím, že potřebujeme mít nějaké řešení. Když třeba se ty prostředky nevyužijí, tak potom jsou tam vlastně jakoby zabudované a e, nehybné a nemůžou se tedy proto využít na jiné prostředky. Ještě jednou tedy děkuji za zprávu a děkuji za přítomnost panu komisaři. Pan kolega, prosím. Thank you, Madam Chair. E, děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane předsedo eh, komisaři, eh, protože hovořím jako jeden z posledních, pokusím se být co nejstručnější. Já jsem přesvědčen, že bychom si měli dělat starosti s tím, co se praví v této zprávě. A jsou k tomu tři důvody. Za prvé otázka absorpce nesprávnosti a výsledku, Co se týče absorpce, tak eh, kolegové už o tom hovořili, že tak, jak je to ve zprávě, eh, neuhrazené eh, závazky dosáhly velkého rekordu a dále to pokračuje. Dosáhly rekordní výše, ale to, co se tady nezmínilo, paní předsedkyně, že 16 což je průměrná absorpční eh, míra eh, pro víceletý finanční rámec, eh, tak je to nízké v porovnání s tím procentem 22%. A když bych to řekl stručně, tak Účetní dvůr řekl, že to je kvůli tomu, že se pozdě ukončil předchozí víceletý finanční rámec, eh, eh, pozdější eh, přijetí legislativních aktů, potom, že se změnily pravidla pro závazky pro N plus 2 a N plus 3 a potom, že dochází k překrytí období víceletých rámců. Jsou to pouze tyto důvody, protože na základě toho, co jsme si vyslechli, tak eh, eh, my eh, pořád tady hm, ty, hm, trčíme tady v této situaci. A bude to ještě komplikovanější. A potom otázka regularity a co se týče finančních nástrojů. Pan komisař nám řekl, že vstupujeme do nejistých vod a že eh, se z toho může stát eh, bažina, nebo to bude ještě nějaký eh, horší terén, kde se budeme moci pohybovat. A my jsme si přečetli, že finanční nástroje přispívají nejvíce k té chybovosti a vy jste sami řekli, že otázka je, kdo nejvíce těží z finančních nástrojů. A jak řekl pan komisář, už nemáme čas pro jednotlivé členské státy, takže Ptám se, kam ty peníze půjdou. No, co se týče ekonomické a územní soudržnosti, tam se jasně soustředíme na eh, snižování rozdílů mezi jednotlivými státy a regiony. A já jsem přesvědčen, že to rozhodne o osudu Evropské unie. Zdali ty nerovnosti se eh, vyřeší a koheze začne opět fungovat, anebo ne. A to, co vyplývá z této zprávy, je, že se zdá, že eh, to nevypadá, že by koheze eh, znovu začala. Máme tady 8 eh, miliard, došlo tedy k auditu těchto 8 milionů pro kohezi a že to bylo všechno schválené výdaje. A to je situace, která potom eh, povede eh, k tomu, že budeme mít eh, velké částky, které budou pokryty v roce 2018 a přijde to i do roku 2019. A zase ten kontext této situace se týká výsledků. Hovoříme-li o výsledcích, musíme si uvědomit, že výsledky znamená, že dosáhneme specifických cílů operačních programů Eh, výsledky nejsou nějaká záhada. Musíme být schopni změřit, jestli naše cíle byly splněny. A určitě tedy tedy eh, důvod to, to pokrýt. Já si myslím, že eh, tato zpráva si zasluhuje pozornost. Jsou tam tedy různé podrobnosti a doporučení ze strany účetního dvora ale já bych eh, vás chtěl vyzvat, abychom nestratili eh, eh, ze zřetele to, co je důležité, kvůli nějakým detailům. Já si myslím, že ten celkový obrázek je znepokojící. Děkuji. Šmos, kolega? Paní předsedkyně, já budu stručný, mám pouze tři připomínky. Za prvé, připomínku pro komisi. Já si myslím, že komise eh, má zásluhu, nebo musíme uznat zásluhu, že došlo ke eh, zlepšení a musíme to uznat eh, komisi a také jejím zaměstnancům. Takže to bych chtěl uznat. A potom druhá otázka k RAL. Já souhlasím s tím, co řeklo mnoho mých kolegů. Ano, je jasné, že RAL je e, potřebný způsob, jak spravovat investice, ale rovněž je potřeba, aby úroveň RAL se e, spravovala nějakým správným způsobem. A chtěl bych připomenout, že komise si stanovila v minulém rozpočtu jasné cíle pro uh, z, um, kontrolu RAL e a že tam nedošlo eh, k dobrému eh, pokroku, pokud jde o zachování vhodné úrovně RAL. Tak ehm, já stejně jako eh, ostatní kolegové nahlížím s obavami, že ten trend eh, se eh, zhoršil a vůbec, že je možné, eh, aby toto komise činila. Myslím si, že o tom musíme ještě dále hovořit. A potom třetí připomínka, možná budu nudit panu předseda účetního dvora, protože to každý rok říkám. Tato zpráva je důležitá, abychom nastolili důvěru u veřejnosti je důležité, aby existovala efektivní kontrola rozpočtového procesu. A to se zakládá samozřejmě na transparentnosti a na odpovědnosti. Ano, já si samozřejmě eh, eh, cením vašeho rozumného eh, přístupu a už jsme o tom hovořili v minulosti, pane předsedo, ale když budeme mít dobrou, eh, kvalitní informaci, poskytneme-li různé příklady a podrobnosti, tak eh, to povede právě k té eh, transparentnosti, což nastolí důvěru u veřejnosti, ale za druhé, my, členové výboru pro rozpočet, budeme mít více informací ohledně toho, kde tkví priority pro investice. Kolega Kohn. Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo, pane komisaři, pane lázaru, Já budu stručný. Nejdříve, nejdříve bych chtěl říct, že souhlasím s panem Ashworthem, že eh, ve zprávě je něco, co je velice pozitivní a to, že se snižuje chybovost. Já si myslím, že to je eh, to klíčové poselství s ohledem na všechny ty kritické věci. A měli bychom to mít na paměti, eh, než začneme s kritikou. Ale i já budu kritický. Já jsem zpravodajem pro další instituce, pokud jde o administrativu, i když na nízké úrovni, tam došlo um, v podstatě ke zdvojnásobení uh, chybovosti. I když uh, ty náhodné kontroly um, se snížily o 50 A e, stránka 17, tam se podíváme e, na ty uh, e, neuhrazené závazky. Chápu to dobře, že to jsou veškeré závazky, které jsou ještě neuhrazené? a že zde jsou obsaženy ještě projekty, které ehm, běží a ještě nevyčerpaly všechny ehm, prostředky a zároveň zde jsou prostředky, e, které ještě vůbec na žádné projekty učeny nebyly. Takže ehm, mě by zajímalo, co je to vlastně za číslo. Jestli zde jsou obsaženy i ty prostředky, které už na nějaké projekty vázané jsou, ale ještě nebyly dočerpány. Kolega Celer. Děkuji, pane předsedkyně. Já srdečně děkuji předsedovi Lénemu, panu Lazaru a dalším spolupracovníkům účetního dvora. Děkuji také komisaři Tengrovi za veškeré informace. Evropský účetní dvůr vydává eh, výroční zprávy, zvláštní zprávy a to je základ pro naši práci stejně tak jako výroční zpráva generální ředitelky. A celá řada kolegů už eh, to řekla. U přímých plateb, pokud jde o chybovost, jsme se dostali do stavu, že můžeme říct, že to funguje. A pokud jde o zásadní chyby, tam je lehké zlepšení. Eh, já si myslím, že ehm, ani zde se nedostaneme o moc níž, protože lidé prostě chybují. Ehm, je potřeba podívat se na to, aby došlo ke korekturám, k opravám, eh, k, ke zpětným platbám. A ukazuje se, že dvě třetiny chyb jsou eh, chyby při rozdělování prostředků dnes na plénu budeme hlasovat o zadávání veřejných zakázek a směrnice k tomu už byla vydána komisí v roce 2014 a v členských státech z velké části není prováděna. Proti některým členským státům je dokonce veden Mm, proces eh, kvůli porušení u soudního dvora. Já si myslím, že eh, skutečná implementace této směrnice by také pomohla eh, snížení chybovosti. Pane předsedo Léne, pro nás je ale také důležité soustředit se na ty oblasti, kde se musí řešit to, jestli opravdu dosahují evropské přidané hodnoty. Minule jsme hovořili o zvláštní zprávě k vysokorychlostním vlakům. Členské státy postavily eh, vysokorychlostní tratě, ale v podstatě eh, uvnitř svých cítí, ale tam, eh, kde má být evropská přidaná hodnota, to znamená u přeshraniční dopravy, tam stále vysokorychlostní hranice nemáte. Prostě ta vysokorychlostní tratě trati. Tam se e, ta trať zastaví 20 kilometrů před hranicí. A já si myslím, že bychom měli zkrátka více dávat pozor na to, aby prostředky, které jdou z evropského rozpočtu, aby skutečně šly na projekty, které mají evropskou přidanou hodnotu. A navazuje na e, kolegu Štita a kolegu Savarmu. Evropa ve světě a rozvojová spolupráce. Tam je to nedostatečné. A to, co je ve zprávě, to je e, formulováno velice přátelsky, ale e, v podstatě zde nejsou možné kontroly. A to je jedna oblast, kde opravdu potřebujeme transparentnost. A také zde potřebujeme hodnocení, které se bude soustředit na výsledky. A to, co se nám prezentuje v oblasti rozvojové spolupráce, jsou v podstatě čísla, kolik eh, peněz se vydá. Evropský rozvojový fond a, a evropský rozpočet dohromady asi 14 miliard v roce 2017 ale nevíme, jaké výsledky eh, byly eh, dosaženy. Takže známe ty peníze, které do toho plynou, ale neznáme výsledky. A také, eh, jaký je dopad, jaké dlouhodobé výsledky byly naplněny. To vůbec nehraje žádnou roli. Takže já si myslím, že bychom se na to měli více soustředit, ať už v práci Evropského soudního dvora nebo komisaře. Naše předsedkyně zmínila také jednu věc, Eh, bylo nám eh, přislíbeno, že už se to nebude dít a to, že eh, výroční zprávy delegací budou veřejné. Nicméně zdá se, že jejich obsah je stále tajný. Já si myslím, že by tomu tak být nemělo, protože musím říci, že pokud jde o dosažování cílů našimi prostředky, Myslím si, že tam je opravdu slabé místo. A peníze jdou eh, na spolu, také na spolupráci se třetími agenturami, OSN, Světová banka a tak dále. A můžeme si um, poklepat na ramena, že jsme eh, v podstatě největším dárcem, ale v celé řadě zemí to na místě vůbec není vidět, tam, kam ty naše peníze plynou. A já si myslím, že bychom eh, se měli pokusit podívat se na to, co tyto peníze eh, skutečně dělají. Abychom tak měli odpověď na otázku, co děláme například v otázkách eh, migrace. Nestačí jenom to, že máme někde oficiální delegaci, anebo ji tam nemáme a pak nás tam bude zastupovat OSN. Pan komisař Oettinger byl minulý týden u OSN. A měli jsme tento týden také schůzky klastrů s komisaři. A někteří komisaři tam uvízli ve výtahu. Já doufám, že v New Yorku to probíhalo lépe než tady. Další řečník. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. První bod, který bych chtěl zmínit, se týká neutrality a nestranosti Evropského účetního dvora. Když se podívám na životopisy, více než 40 členů jsou bývalí politici nebo ti, kteří pracovali pro instituce, to potom je dokonce až 75 když zahrneme i tyto. Myslím si, že zde vzniká určitý konflikt zájmů. A e, víme, že konflikt zájmu je v podstatě to, co lidé vnímají jako um, konflikt zájmu. Nikoli to, co skutečně konflikt zájmu je, tak je to v právu stanoveno. Takže zde musíme být opatrní. A dále, pokud jde o čísla, a jednotlivé projekty a případové studie. V minulých letech jsme měli přesné údaje týkající se projektů a částek, například eh, špatně vydaných částech. V tomto roce eh, popis projektu je často mlhavý a také zde nejsou odpovídající částky. Já si myslím, že to není transparentní a zdá se mi, že je to záměrné. A eh, další věc, která mě vede k tomu, že spochybňuji kompetenci je, že v minulosti jsme vědě, viděli, byli svědky toho, že 45 tisíc eur ehm, by mělo být převedeno na to, aby Evropský účetní dvůr mohl oslavit nějakou párty a e, e, Nyní chcete 150 tisíc eur pro střední management a jejich vybavení. Nevím, jestli jdete dobrým příkladem. Závazky EU eh, dosahují 236 eh, eh, miliard eur. Já si myslím, že pokud by tato čísla byla u nějaké jiné vládní instituce v členských státech, byl by to velký problém. Ve Velké Británii v Northamptonshire County Council um, měli podobný problém a nyní uh, v podstatě uh, tato uh, radnice zkrachovala. A nyní na stránce 10 tam poskytujete kvalifikovaný názor týkající se zákonnosti plateb. Nicméně, pokud eh, by nějaká soukromá firma obdržela takovéto stanovisko, potom by měli velký problém. A eh, dále kapitola 5, eh, tam je ta chybovost asi 2,4%, ale to jsou miliony eur, které jsou chybně vydávány. Zdá se, že se zde snažíte eh, zamlžovat skutečnost a pouze kvantifikovatelné chyby zde zohledňujete, eh, nikoli všechny chyby a ne všechny transakce jsou řádně auditovány, takže neznáme skutečný obla, obrázek. Eh, dále okruh 3 a bezpečnost a občanství, tam není vůbec žádná chybovost uvedena. Eh, dále stránka 333, tam se uvádí, že jakékoliv peníze vyplacené eh, vládě třetí země eh, nejsou předmětem auditu. Já si myslím, že to je naprosto směšné. A dále pravidla, která byla porušena a v této kapitole eh, se dočítáme, že miliony eur eh, nebyly vyplaceny správným eh, způsobem, že se prostě vyhodily z okna, ačkoliv to jsou peníze daňových poplatníků. A buďme rádi, že nás čeká Brexit a že už se peníze nebudou takovýmto, že už se peníze našich daňových poplatníků nebudou vyhazovat z okna tímto způsobem. Ja, to jste, eh, musím říct, že to bylo tedy odvážné, ehm, tak třetina byla na nejvýš pravda i nicméně nyní eh, má slovo kolega Čarnicky. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, pane komisaři, kolegové, kteří promluvili přede mnou, tak prezentovali tady moudré mm, komentáře a děkuji účetnímu dvoru za tuto zprávu, která byla předložena dříve než v předchozích letech. Je to pozitivní mm, poznámka. A také jsme rádi, že chybovost E, klesla. Letošní výsledek potvrzují zjištění e, předchozích let, ukazují, že způsob, jak se ty prostředky vynakládají, má dopad na riziko chybovosti a výdaje, které se skládají z Ehm, způsobilých pladeb tam nebyly eh, významné chyby, ale co se týče mm, refundace eh, výdajů, tam byla ta chybovost mnohem větší. Nyní eh, riziko chyb stoupá se složitostí podmínek způsobilosti. A tady bychom se měli zaměřovat na zjednodušení postupů. Také bychom měli e, zlepšovat kvalitu um, se týče generálního ředitelství, kde nejsou ty zprávy dostatečně vysvětleny. Um, celkově ale um, mm, dobrá práce, děkuji vám tedy. A nyní uh, dostane slovo pan... A ještě pan Samamaka. Uh, eh, děkuji za příležitost. Je tady věc, kterou jsem prostě zapomněl, protože jsem eh, měl velkou radost toho, co, dalších věcí, co jsem chtěl říci. Ehm, já musím říct, že jsem stále Eh, stále trošku váhám, abych mm, řekl, že to jsou takové Vánoce pro eh, evropské daňové poplatníky. Nicméně eh, obzvláštní díky se zaslouží pan Zarov, což je neocenitelný spolupracovník předseda Léného. Bez jehož práce bychom tady dnes nebyli. Pane předsedo, prosím, máte slovo. Děkuji vám všem za vaše otázky. Děkuji, pane Samama, za vaše laskavá slova. Eh, výroční zpráva účetního dvora je týmové úsilí. Takže mm, ten kredit jde všem kolegům, všem zaměstnancům, účetního dvora. Já tedy udělám všechno pro to, abych odpověděl na vaše otázky, na všechny vaše otázky. Některé z, z nich tedy a pan předseda pak eh, doplní můj komentář. Začnu panu Savanou. Vy jste se ptal na zemědělství, ta reálnou situaci zemědělství. Já úplně nechápu mm, v mm, podstatu té otázky, ale informuju vás takto. V podstatě v zemědělství máme chybovost 2,4, což je přímá podpora EGF a tržní opatření. My jsme indikovali v té výroční zprávě, že u té přímé podpory je chybovost nad um, úrovní té tedy um, významnosti. Celková chybovost je 2,4. Nemáme chybovost u rozvoje venkova, ale byla by vyšší než 2,4. Když vezmeme v úvahu váhu tedy obou pilířů, takže to je na stejné úrovni jako loni toho zemědělství. Přejdu tedy k otázce ke koheze. Ty akceptované výdaje v kohezi byly letos jenom 8 miliard. 8 auditované populace. V roce 2016 odpovídající akceptované výdaje, které byly téměř 36 miliard, nebo 28 celkových výdajů. Chybovost v roce 2016 v koheze bylo 4,8 letos nejpravděpodobnější chybovost 3 Ta nejpravděpodobnější chybovost nějak nesouvisí s těm akceptovaným výdaj, takže je tam zlepšení. Nicméně příspěvek koheze v roce 2017 k celkové chybovosti je nižší, než byl v předchozím roce, kde to bylo 28% výdajů a teď je to 8%. Takže toto vysvětluje částečně pokles chybovosti celkové roku 2017 a 16 z 3,1 na 2,4 Samozřejmě současně došlo ke zlepšení, ale část těch tohoto rozdílu vysvětluje váha kohezních výdajů. Vy se ptáte na skutečnou chybovost EDF. To jsem úplně nepochopil, tu otázku. Ale chci zmínit, že EDF máme zvláštní výroční zprávu, tam více detailů v té výroční zprávě. Také chci zmínit vyšší úroveň chybovosti 7,8 a nižší 1,2. Takže to je asi 4,5. Když mluvíte ale um, o příspěvku tedy rozpočtové podpory nebo efektu na celkovou chybovost, tak samozřejmě to snižuje tu chybovost, protože rozpočtová podpora, tam neděláme audit. To jde do národních rozpočtů, tam nejsou chyby. Takže pokud to je začleněno v celkové mm, auditovaném mm, množství, tak to snižuje chybovost. Paní Schmidt se ptala, zda um, kontrolujeme doporučení z předchozích let, zda jsou implementována. Ano, každý rok kontrolujeme doporučení tři roky zpátky. Takže když se vrátíme eh, ke kapitole 3, výroční zprávy, tak máme, eh, tak jsme tady kontrolovali doporučení z výroční zprávy 2014. Většina z nich byla implementována a jednotlivé kapitoly, tam byla tabulka, příloha, kde jsme prezentovali doporučení mm, tři roky zpátky, jaký je stav v roce výroční zprávy. Pan Konc zeptal, zda je tam ehm, jaký je tam ten trend, zda jsme snížili počet transakcí a tady jsme žádali vysvětlení ke stránce 17 ehm, ehm, a tady otevřené závazky. Takže MFF um, ehm, heading 5, tam není ten trend, spíše, že ta chybovost je dvě, pod to významností, což 2%, konsistentně pod dvěma procenty. A když je tedy tak nízká, tak statisticky můžeme mít dostatečné informace, jak předepisují standardy, abychom dali stanovisko. Vysvětlení na stránce 17. Tam máme mm, tedy um, Eh, ty otevřené strukturálním fondům a co bylo doposud zaplaceno, takže to je součást těch ráz, o kterých jsme mluvili. Pak na pravé straně té stránky indikujeme eh, procento těch otevřených um, um, závazků podle členských zemí a vládních výdajů. Pan Bulok eh, se vyjádřil k neutralitě a nestranosti dvora, že tady mám, tam máme tedy řadu politiků, státních úředníků a podobně. Jste eh, se ptal na kvalifikované stanovisko. Já jsem řekl, že tedy stanovisko s výhradou. Um, já jsem řekl, že to je o legálnosti a regulérnosti. Já chci ujistit pana Bluka a e, výboru rozpočtovou kontrolu, že neutralita a nestranost a profesionalita členů dvora, dvůr jako celek je nespochybnitelná. My jsme vázáni mezinárodními standardy, etickými kodexy, děláme audit podle těchto standardů, máme podporu asi 900 členého personálu a tento, tyto standardy platí, takže my děláme tu samou profesionální práci jako Ehm, každý jiný soukromý nebo veřejný externí auditor. Stanovisko s výhradou, tedy kvalifikované, je hm, pozitivní krok, protože již řadu let jsme se vyjadřovali tedy k legálnosti a regulárnosti a pokud vím, není mnoho auditních, auditorských nebo kontrolních orgánů úřadů eh, v členských zemí, které dělají práci v oblasti compliance a odhadované chybovosti. Ale známe jiný stát, který tedy produkuje odhady, hodnocení úrovně compliance, což je USA, to jsme říkali v minulosti, a zástupci ehm, Národního úřadu ehm, pro audit eh, uvedli, když tedy ehm, odpověděli na otázku na chybovost, která byla mnohem vyšší než chybovost, kterou máme my v naší výroční zprávě. Takže abych tedy eh, tak řekl, tak si eh, nemyslíme, že kvalifikované eh, stanovisko je špatné. Eh, naopak, v USA je to 10% chybovost. Paní předsedkyně, děkuji vám. Já musím tedy mm, trošičku principiálněji k tomu přistupovat. Ehm, My nejsme schopni každý jednotlivý postup, který proběhl v rozpočtu, prověřit. To nemůže nikdo. Eh, mm, eh, asi 600 pracovníků pracuje v oblasti auditu. Pokud to děláme, tak, je to, tak to můžeme dělat jenom na základě namátkových kontrol. To máte jako průzkum veřejného mínění. Lidé dávají Eh, odpovědi, pak nějaký eh, analytik eh, dá pravděpodobnost nějakého procenta, ale to je stejné. Plus minus 2% nahoru dolů. To my děláme to tež. Když, je cel, když celý rozpočet má, já nevím, nějaký tisíce případů, když se podíváme na jednotlivé příklady, tak na konci z toho vyplyne statistika. Tato statistika odráží mate, podle matematických metod s určitou pravděpodobností, co je reálné, jaká je realita. To znamená, čím větší to číslo těch zkoumaných čísel, tím vyšší je ta pravděpodobnost. To množství, které my obvykle máme, e, tedy ten objem mm, je nakonec 95% pravděpodobnost, že ta chybovost je plus minus, se po, skutečná se pohybuje plus minus 1%, což je také v té zprávě. To znamená, 2,4% je odhadovaná chybovost, 95% jistota je, že skutečná chybovost je 1,4 až 3,5. To říkáme, nic jiného ni nemůžeme říci. To znamená, tam měřená chybovost je jenom pravděpodobná. Um, když máme tedy změny v administrativní oblasti 0, 0,5, tak hodnota tohoto prohlášení je nízká. To ani nemůžeme měřit. Proto jsme mm, přešli k tomu, v některých oblastech už nebudeme zvěřovat chybovost, protože jsou pod e, e, tím Prahem materiality. To nemá statisticky žádný smysl. A to prostě musíme vědět, když se zabýváme tou chybavostí. Že automaticky prostě narazíme na nějaké hranice. Čím větší chybovost, tím tedy musí být vyšší náklady a méně spolehlivé to nakonec bude, co se týče těch konkrétních výpovědí. To také ani není potřeba, protože když jsme pod Prahem materiality, tak není ani nutné to přesněji měřit. Na to musíme myslet v souvislosti s tou chybovostí, na to musíme pochopit. Co se týče otázky paní Schmidt, tak nevím, co tedy um, to znamená. Vím, že jenom včera ráno jsme měli tiskovou konferenci v Bruselu, kde jsme eh, prezentovali tisku výroční zprávu, ale s embargem. To znamená, eh, ten tisk měl jasné podklady, a nemělo se to zveřejňovat včera. Dnes ano. Mm, byla tam také celá řada dalších stiskových mm, setkání s tiskem, tedy nevím, co z toho nakonec vyšlo, ale měli jsme e, to, tento postup jsme e, si odsouhlasili předem. Důvod je jasný, dnes jsme ve Eh, Štrasburku, eh, odpovídající tedy stojí, je v Bruselu, takže není možné být současně v Bruselu a tady. Proto jsme zvolili tuto cestu. Já se na to podívám ještě, co se konkrétně stalo, to vám mohu slíbit. K rozpočtové pomoci, tak já jsem byl zvolen předsedou Četního dvora, ano, eh, patřil jsem tři roky té Eh, třetí komoře a vaše hodnocení, eh, vaše zjištění mohu ze své zkušenosti potvrdit. Musíme vidět tu, ten rozpor mezi compliance a tedy um, druhou stránkou. Rozpočtová pomoc je, to je jednoduchý postup s nízkou chybovostí, když, se, když vyplatíme správnou Eh, částku na správném místě, tak je to dobré a nemáme chyby. Ale nevypovídá to nic o tom, zda ty prostředky byly smysluplně vynaloženy. Takže rozpočtová pomoc má, je, je, k tomu patří tedy intenzivní monitorovací eh, proces. Pak je to úspěšné, ale pokud to není ale vždy zaručen, pokud tomu tak není, tak často ta rozpočtová pomoc nemá odpovídající výsledky. U projektového financování je to jinak. Pak tedy eh, probíhají následné kontroly, pak stoup eh, eh, pravděpodobnost chyb. Takže tady máme určité na, určitý rozpor, o čem jsme již mluvili v jiných oblastech. Není vždy zjednodušení správnou cestou. Často to má hranice. Den Vergabeverfahren, Herr Kollege a ještě eh, postup při eh, rozdělování. Hovořil o tom pan eh, Celer, že čím komplikovanější máme předpisy, tím je větší pravděpodobnost dopustit se chyby a bylo by určitě žádoucí, že při tom novém rozdělování bychom měli zjednodušené postupy a tím pádem by ta chybovost klesla. A taky jste hovořil o těch vysokorychlostních vlacích. A my se na to podíváme. Určitě je eh, potřeba se tím intenzivně zabývat. Ehm, během eh, příštího pracovního programu eh, připravíme právě zprávu ke prostředkům TNT a TNT se právě týká té přeshraniční přidané hodnoty. A je potřeba to analyzovat. A k tomu, co řekl pan Banak, Eh, tak eh, ještě jednu připomínku. Účetní dvůr si nevybírá svoje členy. Eh, členské státy je navrhnou a členské státy potom mají různé tradice, co se týče tohoto postupu, co se týče profesí a co se týče předchozích funkcí. A tyto tradice vnitrostátní se v Evropské unii respektují. A co se týče našich vlastních výdajů, tak vás mohu ujistit, že co se týče našich e, výdajů, tak to je e, schváleno rozpočtovými úřady a když my, my e, jsme také auditováni, a to souvisí s tím, co vy jste říkal, tak, tak to není. Eh, děkuji, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Eh, po schrnutí z úst pana Lené bych chtěl dodat několik věcí. Naše kontroly jsou kontroly ex ante a také kontroly ex post. A před realizací projektu a potom během Eh, realizace projektu skonstatujeme mnohé, ale ne všechno. A potom kontroly ex post jsou eh, doplňkem eh, pro postupu při financování a realizaci projektu. Je tedy běžné, že při kontrole ex post dojdeme k nějakým zjištěním a potom ta míra chybovosti Eh, potom eh, by klesla. Takže tady eh, je tady jeden pan poslanec, který tady není a on kritizoval, že nemáme kvóty. Třeba v případě soudržnosti máme to rozdělené podle regionů a podle zemí. Junkrův plán, na mm, Mm, na kterém jste se také jako parlament dohodli, tak tam se s tímto počítá. Eh, takže EPP eh, eh, e se tím zabývalo a bonitou a potom realizovatelností. A samozřejmě to automaticky souvisí s tím, že členské státy a regiony nejsou samozřejmě srovnatelné. Některé členské státy e, využijí více Junckerův plán než ostatní. A zde můžeme se zabývat e, otázkou, e, zdali neposkytneme poradenství těm členským státům, které tolik Junckerův plán nevyužili. Ale tady Evropský parlament je za toto také odpovědný. A potom, co se týče eh, OSN a Světové banky, tak já jsem se zabýval otázkou budoucí spolupráce, především co se týče Afriky. Jde o finanční prostředky během příštího rámce a také co se týče podmínek pro rozdělení. Víte, eh, že Během eh, minulého roku jsme zintenzivnili eh, dialog se eh, Africkou unii a týká se to EBRD, EEP. I naše delegaci na místě získali zkušenosti a také nastolili důvěru. Proto, než budeme tedy musíme využít tady tato místa, která už máme. A je důležité, aby e, společně se, aby se kromě Světové banky a kromě OSN ukázalo na to, že i Evropská unie poskytuje tyto prostředky. Děkuji. Děkuji a závěrem paní zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, poděkovat eh, oběma institucím, Evropskému účetnímu dvoru i Evropské komisi, ale i všem kolegům děkuji za všechny velmi užitečné komentáře, eh, kromě jedné osoby, ale ta osoba už odešla, no tak nebudu na něj nějak útočit, ale je to já si myslím, že tento člověk měl mlčet a poučit se, protože včera eh, na plénu, když jsme hovořili o podvodech eh, eh, s DPH, zjistil to Olaf ve Velké Británii. A to znamená, že až ani odejdou z Evropské unie, tak tam budou v těch podvodech pokračovat. A až opustí Evropskou unii, tak si to budou muset řešit sami. Ale jak se zdá pan Bulok, ehm, o tom neví. A když se tedy vrátím k té naší práci, myslím si, že tady existují důležité věci. Právě proto, že tento rok můžeme být docela klidní, protože míra chybovosti se e, udržela na těch e, nejnižších hodnotách, tak máme také možnost, abychom se zabývali hloubkově těmi znepokojícími jevy, které se týkají obecné zprávy a také co se týče přípravy budoucího víceletého finančního rámce a udělat to, to co nejlépe bude možné. Všechno, co se týká eh, zprávy RAL, jakožto nástroje, eh, který byl ve své době odůvodněný, ale jakmile potom už to funguje, tak eh, s tím souvisí jiné problémy, které je potřeba vyřešit, tak abychom právě zlepšili tuto zprávu. Vše, co souvisí s nástroji, eh, které eh, fungují stále více samostatněji, ale vidím, že v tom příštím víceletém finančním rámci komise v rámci Invest Europe více se zaměřila na rozdělení rizika aby to bylo vyvážené. A potom je tady další věc, hovořil o tom kolega Piniskikes, že e, co se týče té přidané hodnoty a napojení na kvalitu a na excelentnost, tak tím povedeme ke stále vyšší nerovnosti mezi zeměmi, mezi regiony a mezi evropskými občany. Já si myslím, že nad tím se musíme také zamyslet. Pan Ettinger řekl, že se hovořilo o míře chybovosti podle zemích a určitě by nás překvapilo, e, kde je ta míra chybovosti vysoká a kde dochází k velkým podvodům, o kterých se hovořilo. E, přesto, e, že někteří mají špatnou pověst a jiní ne. Ale někdy jsme nespravedliví a vytváříme nějakou eh, první třídu, druhou třídu, třetí třídu a rozdělujeme tak eh, země, regiony či eh, národní skupiny a občany. A to je věc, kterou bychom také měli zrevidovat při této analýze, protože řeklo to také kolega Boguslav, k čemu jsme přispěli. Mimo jiné je to, že přidaná hodnota bude věc eh, soudržnosti a eh, bude to věc, která poslouží k snížení rozdílu nejenom v Evropě, ale i v rámci jednotlivých zemích. Nikdy na to zapomínáme, když hovoříme o excelentnosti a o kvalitě, ale aniž bychom to ztratili ze zřetele, tak eh, musíme se více snažit o smazání rozdílů a nerovností, protože to je to, co vnímají evropští občané a právě tyto obavy vedou k tomu, že se otevře brána populismu. Ještě jednou tedy vám děkuji. Je pravda, že e, toto e, jsme to odprezentovali zde na půdě výboru, potom se ta zpráva představí na plenárním zasedání. Chtěla bych poděkovat účetnímu dvoru panu Lenemu a jeho týmu panu Lazaru za to, že jste nám eh, otevřeli eh, dveře a že jste nás poučili, protože eh, my se k těm vašim znalostem stavíme velmi skromně a děkujeme sekretariátu za odvedenou práci a já těžím ze vaší obrovské zkušenosti a doufám, eh, že eh, provedeme dobré absolutorium pro toto období. Eh, děkuji vám. Tak proto, když ta, ty naše stroje jsou dobře promazané a tímto jsme ukončili program, máme bod různé, proto také nic nemáme, potom máme v 9 hodin ve středu budeme mít workshop o sdělení Mm, výsledků naší práce, lepší eh, komunikace a hlasování v 11 hodin. A tímto končím naší schůzi.